přijaty jako schválené. Co se týče lhůt pro poskytování pozměňovacích návrhů k spočtovému eh, plánu pro rok 2015, tak vám sděluji, že je následující pro výbory a pro poslance, které podle pravidla 40 poslanců chtějí podávat pozměňovací návrhy, je lhůta pro pozměňovací návrhy čtvrt září ve 12 hodin. To znamená pozměňovací návrhy frakcí nebo eh, individuálních poslanců jež musí být celkově minimálně 40, tedy 4. září ve 12 hodin lhuta pro podání pozměňovacích návrhů pro frakce 11. září eh, ve 12 hodin. Příslušné orgány nám předložili opravy k několika písemnostem, které jsou